Mes chers collègues, nous allons commencer la séance. Kolegové, zahájíme znovu zasedání, nebojte se a usaďte se. Alors, nous commençons... A začneme, zahájíme dnešní um, odpolední zasedání s tím, že budeme hovořit o evropské strategii pro mobilitu, nízkoemisní mobilitu a výbor pro dopravu, kterému předsedám, předsedám dnes organizuje toto veřejné slyšení na toto téma s tím, že cílem tohoto slyšení je samozřejmě Eh, získat dokumentaci z, k zprávě z vlast, vlastního podnětu, která bude vypracována na základě podnětu Evropské komise k tomuto tématu. A než začneme pracovat eh, na této zprávě, tak pan eh, Eichaut, Bas Eichaut, zpravodaj a další považovali za nezbytné v, zorganizovat výměnu názorů s experty, které tímto vítám vzhledem k významu toho sdělení a horizontálních vztahů, zejména v oblasti životního prostředí. Toto slyšení bylo připraveno ve vztahu s eh, výborem Envy, jehož zástupci byli přizváni. Tedy poslanci a poslankyně, kteří pracovali na vyšetřovacím výboru v automobilovém sektoru, který, která je, který je znám pod názvem výbor EMIS. Takže budeme eh, mít dvě části. V první vyslechneme eh, zástupce Evropské agentury pro životní prostředí, který nás seznámí se stávajícím stavem a e, dále budoucí e, iniciativa mobilit, nízkoemisní mobility Eh, výzkumný pracovník eh, Infras, který nás seznámí s takzvanými externalitami, externími náklady, což jsou eh, tedy ceny, daně, poplatky a dále diskuze mezi zástupci odvětví, základních modů dopravy, což bude moder, moderovat pan Eichhout, který je po levice, který je nám naším zpravodajem na výboru pro eh, dopravu. Abychom ušetřili čas, tak otázky a debata budou po té druhé části, eh, tedy kulatého stolu, eh, kde bude pan Aikau to opět moderovat. A první část, připomínám, kde máme naše přispěvatele. Vidíme, vidíme tamhle. Takže, vážení hosté, máte každý po sedmi minutách na vaší prezentaci a druhá část, kterou bude moderovat pan iCloud, bude trošku delší. Protože to bude eh, kula, kulatý stůl 45 minut, který eh, bude zasvěcen výměně se všemi přizvanými odborníky. Na nejprve dostává slovo pan zpravodaj výboru pro dopravu. Takže vám dávám slovo, pane, pane Eichhout. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že budu maximálně stručný, protože dnes je nejdůležitější vyslechnout experty, proto se tu scházíme, proto máme to slyšení. Já eh, pracuji na své zprávě a skutečně eh, Nelze přecenit význam této diskuze o nízkoemisním dopravním sektoru. Pokud se podíváte na sdělení komise z července loňského roku, tak si povšimnete, že v dopravním sektoru dekarbonizace eh, tohoto sektoru. Je to hlavní, eh, hlavní požadavek, eh, který vyplývá z pařížské dohody, kdy jsme se shodli na tom, že omezíme oteplení na méně než 2 stupně, dokonce se hovoří o 1,5 stupně Celsia, což pro nás znamená velké úsilí. Existovaly, existovalo trochu napětí, zejména v energetickém sektoru, ale dopravní sektor nedostal tak velkou pozornost, i když se tam také hodně stalo. A komise se svým vzdělením to dala do své zprávy z července loňského roku a my jakožto parlament nyní eh, bychom tomu také měli zaujmout pozici. To, co tu navrhujeme, v konečném důsledku bude představovat eh, vodítko pro Evropskou komisi až při přípravě legislativy. A jak paní předsedkyně Deli, řekl jsem skoro Karima, ale když sedím tady, tak se musím eh, podle toho chovat, takže paní předsedkyně Deli, ehm, jak řekla, budeme se zabývat některými průřezovými otázkami. Někdo z eh, Evropské environmentální agentury nám řekne, jak se, se sektor dopravy rozvíjí. Tady vzhledem k tomu, že to je jeden z těch sektorů, kde zatím deka, se dekarbonizace ještě úplně nerozběhla, i když samozřejmě se už to hodně děje, ale bylo by eh, dobré slyšet takovou aktualizaci, jak to vypadá proti jiným sektorům. A pak eh, další prezentace, eh, které vypíchnou ten ústřední bod zprávy komise, když se bude týkat cenové politiky a to je vždy důležité téma a já se domnívám, že bude součástí té diskuze, kterou vedeme. Jak to dopadne, uvidíme, ale je to rozhodně důležitá diskuze o různých, eh, různých dopravních prostředcích. Pak eh, bude panelová diskuze, kde jednotlivé dopravní eh, prostředky, dopravní mody Eh, samozřejmě nejsou tu zastoupeny vše, ale všechny, ale snažili jsme se z, z nich vybrat alespoň některé hráče, to znamená silniční doprava, letecká, námořní, eh, ale také vnitrozemská plavba a eh, železniční. No a pak půjde o to, co se děje v našem sektoru, co jsme dělali až doteď, jaký očekáváme, jaká očekáváme, že bude míra, z, změny jak, a co je potřebujete od uh, té politické úrovně. Chtěli bychom to uh, udělat formou otázek a odpovědí, aby to bylo živé, aby to nebyly příliš dlouhé monology. Takže stavím teď ten svůj monolog, protože nejzajímavější pro dnešek jsou experti, ne politici, i když eh, samozřejmě po, politici se vždycky těžko drží, aby nehovořili, ale dnes eh, dáme slovo, slovo a prostor eh, našim hostům, expertům. Děkuji, paní, děkuji vám, pane Eichaut. Um, ehm, a já eh, se také budu držet zkrátka a zah, zahájíme první kolo. Jako první je tady pan Alfredo Sanchez uh, Vicente, který je zástupcem E, Evropské agentury e, pro životní prostředí a máte sedm minut, prosím. Thank you. Well, first of all, thank you very much. Děkuji. Především chci poděkovat e, výboru za to, že pozval nás, European Environment Agency, tak abychom mohli říct něco k emisím v dopravě. Mám tady připravených několik eh, snímků, eh, kterými vás provedu. Jsem eh, Alfredo Sanchez a jsem tedy pracovníkem Evropské environmentální agentury v Kuraně. Chtěl bych úvodem zdůraznit, jak zásadní je pochopit význam dopravních emisí na životní prostředí. Máme zde složitý systém interakcí mezi těmito emisemi v atmosféře, eh, protože eh, tam jsou znečišťující látky, ale také potom mm, jde o to, jaký vliv tyto znečišťující látky mají na životní prostředí, klima a ekosystémy. Lidské zdraví to je nejvíce ohrožená eh, záležitost eh, tedy v Evropě, eh, poněvadž doprava má samozřejmě vliv na lidský život a také klimatické dopady jsou velmi zásadní. V Evropě máme tedy Eh, extrémnější počasí, jako je častější dešť, záplavy nebo naopak sucha. Čili máme tady tedy vliv na fungování ekosystému a samozřejmě to potom eh, sekundárně eh, ovlivňuje lidské zdraví. Doprava je významným přispěvatelem těchto emisí. Eh, čili eh, nesmíme zapomenout na takové tlaky, jako je eh, fragmentace a také hluk. Pokud hovoříme o kvalitě, je třeba zdůraznit, že naše politiky sice zlepšují vzduch v našich městech, ale pořád ještě zbývá mnoho problémů. Tady máme mapa NO2, což je velmi významný eh, polutant a úzce propojený eh, s, doprovo, s dopravou, přičemž eh, je to problém celoevropský. Tady vidíme zejména tam, zejména tedy ty body, kde bývají, bývají tedy překračovány limity. Dá se říci, že zhruba 40 v některých zemích eh, těchto emisí pochází ze silniční dopravy. Takže například tedy eh, NO2, tyto emise, zhoršují kvalitu ovzduší a eh, také podpora naftových vozidel se k tomu tedy přispívá eh, tím, že mm, máme špatný stůl ve městech. Některá města začínají zavádět radikální opatření na snížení dopravních emisí. Eh, když hovoříme o klimatických změnách, eh, tak doprava je velmi důležitým odvětvím, neboť z dopravy pochází zhruba čtvrtina Eh, emisí skleníkových plynů. plynů. Eh, eh, často tedy jsme v situaci, kdy tedy oproti roku 1990 máme emise vyšší, jsme zhruba až o 20 nad tímto benchmarkem. My jsme tedy od roku 2007 eh, zažili eh, pokles eh, těchto emisí, nicméně v letech 2013 a 2014 se trend opět obrátil. Prognóza pro dopravu podle členských zemí říká, že podle již zavedených opatření se dá říci, že tato nepovedou k významnému poklesu emisí skleníkových plynů. V této souvislosti eh, Evropská unie eh, má své závazky podepsané v mezinárodních smlouvách eh, na snižování těchto emisí a má to být o 60 méně do roku 2030, tedy o 60 méně oproti roku 1990. Eh, a to, od toho jsme tedy velmi vzdáleni. Když se podíváme na budoucnost, eh, doprava roste v letech 2010 až 15 by osobní doprava měla narést, narůst 40 eh, doprava zboží pak 58 eh, Čili eh, je třeba snižovat vliv na životní prostředí při rostoucím objemu dopravy. Tady sice technologie pomůže, ale historicky každý mm, průlom, eh, v, pokud se týče snižování emisí, eh, byl dříve nebo později eh, vyrovnán objemem dopravy. Třeba snižování emisí z spalovacích motorů se sice daří, ale příliš to nepomáhá, poněvadž přibývá vozidel a mm, jezdí se na další vzdálenosti. Čili není tady ten dostatečný efekt. Eh, navíc eh, ti, kteří nechtějí tedy jezdit se spalovacími motory, nemají mnoho jiných možností. Je tedy eh, nutno, nutné zavést nějakou zásadní změnu mobility jak osob, tak také nákladů. Takže hm, naše hlavní bod, když to zhrnu, z dopravy pochází zhruba 40 eh, eh, emisí skleníkových plynů v EU a zhoršuje kvalitu ovzduší. Je to eh, jediný hospodářský sektor, kde reálné emise jsou nad úrovní roku 1990. Je silná vazba mezi ekonomickou činností a Eh, poptávkou po dopravě. Eh, efektivnější a účinnější motory a technologie samozřejmě zlepšují určité aspekty, ale eh, abychom snižovali celkový objem, je třeba nových opatření. Děkuji vám, pane Sančeze, taky za to, že jste dožil čas. A e, teď dostává slovo náš e, zástupce z Infras, e, pan Satr, dávám vám slovo. Mikrofonu. OK, nochmals. Guten Tag, meine Damen und Herren. Dobrý den, dámy a pánové. Eh, já eh, jsem eh, ze Švýcarska, jmenuji se Michal Bosch a byl jsem také autorem, pardon, já jsem Daniel Sutr, jsem z agentury Infras a byl jsem také autorem několika knih. Já bych chtěl pohovořit o nežádoucích účincích dopravy, tedy ty externí náklady. To jsou negativní důsledky dopravy, tedy co způsobují ale e, například e, ze strany soukromého sektoru nebo ze státního sektoru jsou externí e, v případě, že nejsou součástí ceny za dopravu. A zde se hovoří o selhání trhu. Externí efekty vedou z hospodářského hlediska ke nesprávnému přidělování zdrojů, k nadměrnému zatížení dopravy a obecně náklady. Potom to vede Eh, k takovým eh, negativním efektům. A jaké externí efekty, dopady jsou eh, předmětné? Jsou to náklady na zdravotnictví, výpady ve výrobě, jsou to nemateriální náklady, hmotné náklady, nehmotné náklady a v případě konkrétních kategorií. Je to e, dopad na životní prostředí, tedy znečišťování ovzduší, tedy e, také e, hluk. A potom tady máme náklady na profesní onemocnění a jak jsou vysoké tyto eh, externí náklady v Evropě. Eh, podle nejnovější studie, eh, tak celkové náklady, které způsobuje doprava, činí 510 miliard eur ročně a 93% pouze způsobuje pozemní doprava. A je to na základě UCE. Jsou to, eh, tady vidíte údaje z roku 2008, od té doby se údaje změnily, účinnost se snížila, eh, mm, mm, takže ty účinnější eh, motory vedou k tomu, že by se toto číslo snížilo, ale máme zase vyšší počet automobilů a v budoucnosti se tedy počítá s aktualizací údajů, tedy z tohoto zdroje UIC. Máme tady náklady na tunu a tady e, vidíte dole v této e, tabulce průměrné náklady na různé druhy e, dopravy zboží. Vlevo vidíte nákladní vozy, vidíte celkovou pozemní dopravu, potom tam jsou tři bloky, to je železniční doprava a potom vpravo vidíte vodní cesty. Eh, pozemní doprava to je 30 až 40 euro na, ta, na tisíc eh, tun za kilometr a jsou eh, tedy, jak vidíte, mnohem vyšší než v případě železniční dopravy. Ale i v případě železniční dopravy vidíme rozdíly ohledně toho, jak je to motor, dýzlové motory, tak tam vidíte, že jsou ty externí náklady dvakrát vyšší. Potom externí Eh, náklady jsou, eh, tady vidíte, eh, to číslo třikrát trojnásobně se liší od pozemní dopravy. Potom, když se podíváme na internalizaci externích nákladů, tak tady o tom se v Evropě už dlouho hovoří. Internalizace v Evropě, takže samozřejmě ta směrnice sehrává velmi důležitou úlohu. Tady v případě mítného v Německu E, v případě mítného na, e, pro nákladáky. Jsou tam e, náklady, které zohledňují znečištění ovzduší a ve Švýcarsku, odkud pocházím já, tak tady máme velmi komplexní internalizace. Tady vidíme, že do mítného se započítává infrastruktura. A kromě toho ve, v případě všech dopravních prostředků, eh, tak se počítá s internalizací třeba v případě eh, přirážek eh, kvůli znečišťování ovzduší. Dopad internalizace externích nákladů je velmi značná. Je to, zlepší se tím účinnost ekonomická internalizace externích kostů také eh, vede k úlevám veřejných financí. A internalizace potom také vede ke snížení emisí. Tady vidíte eh, příklad mítného ve Švýcarsku, co platí eh, nákladní vozy Eh, bylo to zavedeno v roce 2001, eh, tedy toto mítné, a potom analýzy ex post eh, ukazují tady tato čísla a že vidíme, že to kleslo o jednu čtvrtinu. Je to díky tomu, že doprava byla přesunuta z nákladních vozů na železniční dopravu a tím pádem také klesly emise. Další příklad máme, že internalizace Eh, externích nákladů také vede k politickým cílům. Třeba v případě environmentálních cílů je to velmi důležité. Tady v mm, našem případě ve Švýcarsku eh, máme eh, článek, který je zakotven v naší legislativě. Týká se to toho, že v Alpách můžeme mít maximálně tady toto číslo Eh, a eh, bohužel to číslo, které jsme si stanovili přes eh, internalizaci, jsme toho nedosáhli. Ale tady vidíte, že internalizace tedy vede k dosažení těchto cílů. A závěrem tady vidíme výzvy, kterým čelíme. V případě vědeckého základu byla provedena studie ze strany generálního ředitelství MUV, kde se, jsme se, kde se ta studie zaměřila na externí náklady a na aktualizace tedy v případě všech druhů dopravy v rámci Evropské unie. E, potom e, strategie pro e, mobilitu se sníženými emisemi a potom také se počítá s revizí směrnici, revize směrnice pro eurovinety. Eh, jedná se také o novou metodu kalkulace, tedy aby se tam zahrnuly eh, náklady na životní prostředí a také na eh, nehody. Co se týče finanční internalizace či dotace daně, tak zde potřebujeme další regulatorní opatření, třeba stanovit emisní limity. Eh, já se těším na další provádění strategie pro nízkoemisní eh, dopravu. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Sutter. Děkuji, pane Sutter. A aniž bychom tráceli čas, tak dostává slovo pan Bas Eichelt, náš pan moderátor, si představí druhou část eh, tohoto kulatého stolu. Takže vás posloucháme. Děkuji. Teď přejdeme k diskusnímu panelu a potom budeme mít nějakých 45 minut čas na otázky a odpovědi. Máme šest expertů, kteří představují různé druhy dopravy. Já, vás, já je stručně uvedu. Nejdříve Erik Jonat, generální tajemník Eh, Evropské asociace výrobců automobilů. Nalevo od něj Matias Meč, generální delegát u Evropské unie za International Road Transport Union IRU. Eh, od eh, z švýcarských železnic přijel k nám Michal Bösch, expert, dále Eh, to jsme měli silniční dopravu železniční a teď eh, letecká. Eh, Thierry Novaček z Airbus Group, zodpovědný za evropské záležitosti. Dále máme Karim de Schepper, která je ředitelkou pro vnitro kontinentální dopravy říční a dále Patrick Verhoeven, z Evropského společenství eh, majitelů lodí. Takže tolik. Začneme tedy panem Erikem Žonártem. Ano, když jsme si teď vyslechli o pojednání o externích eh, nákladech, eh, které asi nejvyšší jsou v silniční dopravě, tak možná bychom se zeptali, jak vypadá vývoj eh, v oblasti vývoje automobilů. Eh, co je, mm, na co můžeme očekávat a co spíše ne. Eh, děkuji odpoledne a děkuji za tuto příležitost. V automovém průmyslu my tedy vidíme budoucnost v tom, že přispuje, přispívá, budeme přispívat nízkouhlíkové mobilitě. Eh, především se chceme soustředit na to, aby eh, testování emisí eh, bylo prováděno tak, jak se má. To znamená, VLTP to by mělo začít v září letošního roku a u nových vozidel o rok později. Dále eh, bychom chtěli mít eh, eh, nebo chceme tam, kde se používají spalovací motory, snažíme se optimalizovat spalovací proces. Já vím, že tady zaznívá mnoho kritiky, ale my pořád ještě máme určité poměrně snadné možnosti Eh, jak eh, zlepšit situaci a to i u dýzlu. Eh, za třetí opět se soustředíme na pohony a tentokrát jsou to pohony alternativní. To znamená, nejdříve to budou nízkoemisní pohony a poté bezemisní. Čili tady jsou příležitosti. Až budeme na té nízkoemisní eh, úrovni, pak eh, se budeme eh, muset zaměřit na to, jak využít biopaliv a biopaliv druhé generace. Další možnost je zimní plyn, který také snižuje objem emisí. No a pak jsme u toho bezemisního pohonu a tady ta otázka zní, jaký je potenciál elektrifikace. Za čtvrté, digitalizace a využití jejího potenciálu do účinnějších eh, řešení pro mobilitu. To by mohly být velké příležitosti a eh, v strategickém dokumentu komise se to také zdůrazňuje. Je to vnímáno jako takový mezikrok, který povede k autonomnímu řízení. No a další pilíř, to je potenciál nových obchodních modelů, čili mobilita jako služba. Carsharing, sdílení automobilů, to je de facto taková novinka pro celé odvětví, ale je třeba říci, že mnoho výrobců začíná zkoumat, jak eventuálně využít tohoto obchodního modelu jako příspěvku k dekarbonizaci. Děkuji. E, takže to byly vašich pět bodů. V tom třetí to jsou alternativy nízkoemisní a poté e, bezemisní vozidla. Zajímal by mě, e, jaké nebezpečí v toho, že bychom prostě se zadrhli na těch nízkoemisních vozidlech a už bychom nepokračili směrem k bezemisním. Především eh, potřebujeme přechodnou fázi. Prostě nemůžeme eh, skočit ze současné situaci na nula emis, nula, nulové emise. Tady eh, my samozřejmě Eh, musíme pokračovat také eh, ve výzkumu eh, ve směřujícím k čistému dýzlu. Protože když hovoříme o nulových emisích, tedy elektromobilitě, tak pro mnohé výrobce to bude znamenat totální změnu, totální změnu výroby. Povede to tedy k přechodnému období, kde bude ovlivněna zaměstnanost, Čili nemůžeme tady udělat revoluci, musíme postupovat po krocích. A e, pokud se týče potřebných politik, některé země e, začínají stanovovat podíl bezemisních vozidel e, ve vozovém parku a v různých zemích je to různé. Čili jak si myslíte, že by to mohlo pokračovat? Jaká politika by mohla vést nejlépe k, tému, k tomu přechodu? Tak především my e, jsme zastánci integrovaného přístupu. Čili bude to nejenom e, pro silniční dopravu, ale bude to multimodální řešení. Za druhé potřebujeme koherentní politiku v oblasti klimatických změn a kvality ovzduší. V minulosti jsme viděli eh, fokus na klimatické změny, ale zanedbali jsme čistotu ovzduší. A dále bude potřeba eh, větší koordinace uvnitř jednotlivých zemích a napříč zeměmi, eh, protože iniciativy se chápou města a to vede tedy k situaci, kdy různá města budou vyžadovat různé druhy vozidel, čili tady musí být koherentnější přístup. A další věc je technologická neutralita. Protože pokud nám jde o mobilitu bezemisní nebo nízkoemisní, tak musíme otevřít prostor pro inovace tak, aby se našlo to nejlepší možné řešení. My hovoříme o elektromobilech, ale může to dopadnout úplně jinak. E, třetí věc, a to je pro nás důležité, e, to je dlouhodobá předvídatelnost. Ty změny jsou obrovské, prostě nemůžeme plánovat krátkodobě. E, a čtvrtý bod, to je obnova vozového parku. Dnes máme eh, zhruba jenom 5, 5 vozidel, které jsou eh, na, eh, prostě nejmodernější. 95 to je starší technologie. Čili musíme najít systém, jak podporovat obnovu vozového parku. Za páté, členské země musí investovat do nabíječek a e, do e, stanic, e, řekněme čerpacích stanic pro všechny druhy paliva. Pokud tady nebude síť čerpacích stanic nebo nabíjecích stanic nebude mít veřejnost důvěru. Čili musí být všude podél silnic, podél, podél eh, Eh, dálnic, ale také eh, v budovách veřejných soukromých. Dále eh, veřejné zakázky by měly podporovat přechod k zeleným vozidlům. No a teď jsem u bodu 7. Dále potřebujeme politický rámec, který bude v, oblac, v oblasti dekarbonizace jasnější než dosud. Čili Eh, měli bychom mít jasno v oblasti biopaliv. Eh, biopaliva první generace ty už jsou out a druhá generace, ta nám přinese nové příležitosti, a zejména tedy v oblasti eh, nákladních a těžkých vozidel. Dobře, já myslím, že to je dobré, dobrý bond a, a kdybychom mohli dát slovo expertovi na Eh, alternativní paliva a mohl by pohovořit také o eh, tom přechodném období silniční dopravě. Eh, jak rychle si myslíte, že to bude pokračovat? Také jsme slyšeli, že do roku 2050 ta doprava bude muset také ušetřit 60 emisí. No, takže jak s tím naložíme? Jak to spolu souvisí? Děkuji. Eh, dámy a pánové, já jsem eh, velice rád, že vám mohu pohovořit jménem Iru. A já eh, bych mohl hovořit velice dlouho, ale vím, že to není možné. Takže čím bychom mohli přispět my? Iru a naši členové z celého světa představují eh, sto, stovky tisíc přepravců, stovky milionů eh, operací denně a obsluhy stovek milionů eh, zákazníků. Máme také určitou sociální zodpovědnost a poněkud mě znepokojuje, když slyším, že emise pouze rostou. V, našim, v našem sektoru ve skutečnosti klesají. My jsme tedy komerční, eh, eh, komerční operace, čili eh, taxíky na a komerční vozidla. A myslím, že tady v tom je ten rozdíl mezi komerčními vozidly a soukromými. A hm, tady prostě je třeba si uvědomit toto diverzitu silniční dopravy. Čili otázka je, jak zlepšit komerční služby. Já už jsem hovořil o sociální odpovědnosti, ale my především tedy podnikáme a musíme být získovi. Naši operátoři si každý den kladou otázku, jak vydělat pokud možno ekologicky, ale také sociálně přijatelně. My si eh, ceníme této debaty a eh, toho, že se tady hovoří o eh, bezemisní mobilitě. Eh, otázka je, jestli taková ta bezemisní mobilita existuje. Eh, možná bychom hovořili tedy o širších emisích, možná, že emisích eh, za celý životní cyklus, náklady celkového vlastnictví a tak dále, a to se tady pomíjí. Já bych možná se vrátil jenom k automobilu. Tady náš průmysl to není jenom Dieselgate a osobní vozidla, a to se přehlíží. Vemte si autobusy. Když chcete převést 50 lidí v autobuse, je to za méně než 30 litrů na 100 kilometrů. Když vezmete auto, je to třikrát nebo čtyřikrát tolik. Naši operátoři si přejí snižovat spotřebu Eh, účinnější vozidla tak, aby eh, vydělali více, čili eh, menší emise a méně, menší spotřeba energie je naším přirozeným zájmem. Když se zeptáte, co my vlastně proto děláme, tak my investujeme do vozidel, které ve flotilách vydrží nějakých 6 až 8 let. A teď, když je řeč o zákazu dýzlu nebo náhradě flotil, tak je třeba si uvědomit, že my máme 30 eh, až 40 flotil splňujících Euro 6. Jestli se ptáte, eh, jestli je možné mít do roku 2020 100% eh, flotilu na Euro 6, já řeknu ano, ale bude to náročné. Je třeba tedy uvažovat mimo hranice dýzlu, dýzlových pohonů, a my jsme pro, jenomže Eh, zrušit eh, dýzly a hovořit o jakýchsi eh, přechodných palivech a tak dále, tak to je právě to, že můžeme ustrnout kde si na půl cestě, jak jste to zmínil. Čili je poměrně obtížné že tedy obtížné tedy vytvořit atmosféru, kdy tedy to znamená, že my musíme zítra nakoupit nová vozidla a nevíme, jaká to bude a kolik budou stát. My máme mnoho způsobů, jak obnovitelná paliva nebo elektřinu skladovat. Nemusí to být zrovna baterie, může to být nějaké plyn nebo, nebo kapalné palivo a pak se to může konvertovat. Čili eh, neměli bychom zužovat eh, ten, eh, tu debatu jenom na, na to, co jde z výfuku. Ehm, my všechno můžeme tedy upravit a změnit, ale samozřejmě to něco bude stát. Já jsem tady slyšel o těch externalitách. Já si myslím, že silniční vozidla už platí hodně a já, to, a to jenom tak, jak si na okraji. My opravdu, třeba pokud se týče daní a poplatků, máme největší zátěž. Tady skutečně je třeba eh, spolupracovat napříč eh, druhy dopravy. A já si myslím, že to je vlastně eh, smysl dneška. Dobře, já bych tedy ještě se zasadil té politiky. Ehm, my teda, pokud se týče eh, velkých vozidel a eh, tedy nákladních a dodávek, tak nám jde o mm, eh, emise CO2. My máme také třeba ze Spojených států hlášky, že třeba Mercedes nebo Volvo žádají takovéto standardy. Jak je to v Evropě? Myslím si, že Evropa je lídr inovací v silniční dopravě. Máme velmi silné výrobce a pokud se týče technologického vedení, tak ano, v silniční dopravě jsme na špici v mnohem. A samozřejmě to souvisí s růstem a zaměstnaností. A e, když se podíváme, e, že ta e, kapacita ale není hlavně v Evropě, vyrábí se hlavně tady také ve Spojených státech a v Číně. My potřebujeme nějaký proveditelný přístup, protože eh, zlepšování emisí a snižování emisí, tak eh, tam nás svět dohání, ale my jsme eh, byli a jsme stále v čele. Čili Evropané by měli pokračovat dál, ale jakýmsi proveditelnějším způsobem. My sledujeme tedy tu debatu o standardech CO2. Pokud to zavedeme, pro taxíky nebo malé dodávky a taxíky jsou vhodné pro testování, poněvadž jsou používány mnohem více než eh, osobní vozidla soukromá. Eh, my eh, tedy pokud budeme příliš ambiciozní, tak můžeme ten trh úplně zničit, protože operátoři si především musí ten produkt moci dovolit. Eh, investice jsou nezbytné, ale prostě eh, pro operátory se to všechno přepočítává na peníze. A to, pokud eh, to nebude za přiměřenou cenu možné, no tak budeme vyvíjet alternativy, které nakonec se neuskuteční. Čili operátoři, průmysl, musí spolupracovat spolu. ACH vyvíjí výborná vozidla, Eh, standardy pro komerční vozidla, kdyby tady byla včera, tak by to už je pomalu pozdě, ale musí to být eh, proveditelné. Dobře, k tomu se můžeme vrátit, ale nejdříve dáme slovo železnicím. Pan Böš eh, ze švýcarských železnic. Takže první otázka, kterou vám chci položit, je, jak vnímáte pokrok, pokud jde o ten modální posun když se bavíme o jednotlivých druzích dopravy, také v té zprávě komise je to vypíchnuto jako zásadní otázka, takže asi by bylo zajímavé od vás slyšet, jak eh, vy to vnímáte. Ano, děkuji. Takže eh, děkuji za eh, tu možnost, pokud jde o tedy železniční sektor, tak i ta intermodální, eh, ten intermodální přechod, to je jeden z klíčových aspektů, který musíme zvládnout. A je tu několik eh, kritérií, několik kroků, jimž se tam můžeme dostat. Eh, pan Suter již nás seznámil s situací ve Švýcarsku, kde máme jasný cíl, pokud jde o přes alpskou, alpskou dopravu, kde máme Eh, velmi ambiciozní cíle, kde jsme na dobré cestě, abychom snížili počet vozidel, které projíždí, Alpam, projíždí Alpami, ale je na několika, eh, u několika indikátorů ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být. Další důležitá věc je, že musíme přizpůsobit infrastrukturu ještě více, abychom se tam dostali tam, kde chceme být, protože jsme eh, tedy, protože to vlastně alpský program, tak je důležité, aby tam bylo, aby sna, bylo snadné přejít eh, z, eh, jedno, z jednoho druhu dopravy, silničního například, na druhý eh, v, i v rámci toho koridoru. Dále je důležité, aby pro elektromobily existovaly nabíjecí, napájecí stanice v případě nějakých dalších cest. Další koncový požadavek je, že musí se zlepšit produkty a služby poskytované lidem, tak aby si mohli zvolit eh, optimální způsob dopravy. A to je, to je o spolupráci. Čili použi, použijeme pak eh, ten způsob dopravy, který nejvíce vyhovuje našim potřebám protože jste ho, hovořil o to, té modální změně, tak jste zároveň zmínili infrastrukturu, která souvisí s eh, konektivitou, ale také se hovořilo o ek, eh, externalizaci nákladů. Myslíte, že tady má svou, hraje svou roli politika? Ano, ano, určitě. Je důležité, aby externí eh, náklady byly internalizovány. To znamená, aby byla zaplacena vlastně ta plná, plná cena, plný náklad té mobility. Zajímal by mělo také, co si myslí váš soused o této diskuzi, protože tohle je vždycky klíčová debata, ale je to také kontroverzní samozřejmě, minimálně z evropské perspektivy. Ta internalizace nákladů, jak to vidíte? Z hlediska vaší organizace očekáváte takovou debatu? Ano, je to důležité, ale musí to platit pro všechny způsoby dopravy. Chci zdůraznit, pokud silniční doprava už jí, má nějaké externality, přímé či nepřímé, to platí pro všechno. To eh, platí eh, ta, eh, pro debatu o mítném silničním pro těžká vozidla. Buď všechna vozidla, nebo žádné. Já nevím, jak to vidíte vy, ale jakožto ASA, ale Tolik k stručná reakce operátorů. Um, když se podíváte na dnešní organizaci silniční dopravy a na to, co se platí jako poplatky, daně za nejen komerční dopravu, ale také co platí občané Oni už platí eh, také poplatky při registraci, silniční daně, různé, různé daně. A co se s těmi penězi děje? Jsou opravdu používány k investicím do silniční infrastruktury? Jsou investovány místními eh, orgány na zlepšení mobility? Když přidáme víc daní, musí být jistota, aby to bylo přiměřené. A aby to bylo srovnatelné všude v Evropě, protože daně jsou v národní eh, pravomoci. Takže objevují se různé iniciativy nalevo, napravo, ale uvítali bychom větší, eh, větší konsistentnost. A v tomto ohledu jde zejména o pobídky v Evropě, které by povzbuzovaly eh, Evropany k tomu, aby si pořizovali čistější vozidla. Teď máme různé systémy napříč Evropou, eh, ale jejich kritéria se liší v eh, různých zemích. Čili pokud to myslíme vážně v Evropě eh, s, pobítkami směrem k čistším vozidlům, tak se musíme hm, zabývat těmi pobítkami, které platí ve většině, které existují ve většině zemí, ale najít nějaký způsob, jak je harmonizovat já vím, že to je skoro nemožné, ale aspoň eh, si můžeme vyměňovat osvědčené postupy mezi členskými státy, abychom se vzájemně od sebe mohli učit a abychom postupovali vpřed. Myslím, si, že ano, samozřejmě celá ta myšlenka harmonizace, s tím jsme zajedno v, to, v Evropském parlamentu. Jsou to velké kompetence na národní úrovni, které způsobují, že se objevují různé iniciativy v různých zemích. A já, to, já vidím, že pro vás to není vždycky úplně nutně uh, užitečné, ale těžké tomu zabránit za stávajících okolností. Nevím, jestli pan Bosch chce ještě na to zareagovat. voda, ovzduší, voda. Ano, ještě, ještě tohle chci říct, méně eh, soukromně vlastněné dopravy a více sdílené dopravy. To, to je další věc, kterou by, musí, bychom měli podpořit. Takže podpoříme eh, s tím, že opera, oper, to, co operátoři a další eh, poskytují prostřednictvím taxi, dopravy, autobusů, autokaru a tak dále, že i v rámci silničního průmyslu může dojít k nějakému posunu, nějaké transformaci. Uvedu jeden příklad. Německo mě napadá 178 tisíc autobusů, 168 tisíc eh, diesel. Eh, pak eh, asi 1600 jsou na plyn a pár jsou různé hybridy, ale když těch 180 tisíc, když z nich uděláme elektrické elektrická vozidla, no tak eh, efekt na noxy eh, eh, bude mizivý, protože autobusy nezodpovídají za špatnou kvalitu ovzduší ve městech. Pan Boš ještě? Dostanete příležitost. Později pan Novaček z Airbusu k té účinnosti. je určitý limit eh, té zlepš, zlep, zlepšování účinnosti motorů. Víme, že se pořád stále zlepší, jsou stále účinnější, ale i tam se dostaneme na nějakou eh, koncovou hranici. Takže jakou strategii vyvíjí Airbus v zájmu snížení eh, emisí, protože to je vlastně energetický vstup, energetický náklad. Madame la présidente, Mr. Erkut, honorable... Ehm, pa, paní předsedkyně, pane, pane Ejkout, ehm, děkuji, že se s vámi mohl podělit o nějakou analýzu k e, Airbusu. Ehm, začnu e, dobrou zprávou. Všechny ty stavební bloky již byly identifikovány, ale některé si vyžadují obzvláštní pozornost. Jak jste zmínil, největší e, přínos je, eh, spočívá ve zlepšení palivové účinnosti, například 80, eh, teď poslední letadla mají 80% zlepšení oproti eh, prvnímu jetlineru. Je možnost 75% snížení emisí CO2 do roku 2050 pro, či projekt Klínská je eh, s tou správnou platformou ke splnění tohoto cíle. A v globálním měřítku ICAO, eh, Organizace pro civilní letectví, přijela eh, svůj první standard, kde podporuje zapracovávání těch nízkoemisních technologií do letadel. Dále jde o to, jak jsou operovány, protože samozřejmě, že zpráva letového provozu to určuje, jak efektivně, jak vysoko a kde letadla lítají. Zatím jsou to eh, koridory, které vedou k tomu, že jsou lety eh, delší, než je nutné. Eh, technologie Cezar umožní přímější cesty a hladší sestupy a stoupání, takže to by až o 10% mohlo snížit emise v Evropě. Nad rámec toho máme ještě další hmatatelné opatření, to je hybridizace, elektrifikace. To je z dlouhodobého hlediska dobré, ale udržitelná alternativa eh, je, eh, jsou prostě eh, různé pokroky v palivech. Dále směrnice obnovitelných palivech, která tu bude probírána velmi brzy. To je příležitost definovat tržní podmínky které umožňují eh, výrobu alternativních eh, paliv eh, leteckých, které zaručí i udržitelnost. A poslední věc, kterou chci říct, se týká nedávné smlouvy ICAO. To je první kompenzační systém emisí CO2. Ten růst je především mimo Evropskou unii. Ten růst emisí k růstu emisí dochází především mimo Evropskou unii. Čili zapojení třetích zemí do tohoto procesu je zásadní. Um, takže Evropská unie může usilovat o další podporu tohoto stavebního bloku, um, ale je důležité také sdílet evropskou expertízu eh, s třetími státy. Tomu říkáme budování kapacity. Eh, těšíme se na to, že Evropská unie implementuje svůj uhlíkový systém, zabrání dvojímu účtování a zlepší se eh, energetická účinnost. Takže vás jen povzbuzujeme v dalších krocích, abyste navázali na stávající úspěchy, aby to byl dobrý eh, stavební mm, blok, dobré východisko pro eh, další postup a pro další socioekonomický pokrok v oblasti letectví v Evropě. Ehm, ten koš těch ehm, o různých opatření ehm, letectví je jasný a moje otázka teď je k těm alternativním palivům. Vy jste řekl, že technologická neutralita je důležitá pro, pro politiky. Ale když je řeč o biopalivech, to není technologicky neutrální že jak eh, toho, takové toho kruhu vyřešit. Když se podíváte na stávající směrnici, tam není technologická eh, neutralita, protože to prosazuje prostě specificky biopaliva. A když se budeme držet čistě technologické neutrality, tak jak to vypadá s alternativními palivy v leteckém sektoru, jak je můžeme rozvíjet? Já myslím, že se to neobejde bez eh, nějakých konkrétních technologických eh, politik. Myslíte, že to je nutné nebo ne? Co myslíte technologickou neutralitou? Alternativní paliva, bio, biopaliva, není to jenom biopaliva, ale jsou neutrální pro to letadlo, z hlediska toho letadla. To znamená, nevyžadují modifikace palivového systému či motoru. Ale můžete také hovořit o e, e druhu těch e, vstop, vstupů a tam e, ten, na, v tom návrhu té komise je určitý e, seznam, e, kdy já samozřejmě chápu, že bychom měli být neutrální, protože um, existuje samozřejmě dobrá nebo špat, špat, dobrý nebo špatný udržitelný podstup, ale ne dobrá nebo špatná surovina. Takže tady potřebujeme jasná kritéria udržitelnosti, potřebujeme pro, další prostor pro inovaci, protože nelze posílit inova, inovaci tím, že začneme nějakým seznamem omezení. A tržní podmínky jsou takové, tam realita je taková, že většina paliv je dovážená do Evropy. A, a nejde to přitom do leteckého sektoru. Tím musíme vytvořit podmínky pro, pro letecký sektor, aby je mohl kupovat a také, aby mohl produ, aby bylo možno produkovat biopaliva v Evropě. A myslím, že k tomu máme velké množství suroviny, to znamená například bioodpadu. ještě další e, otázky k tomuto tématu, k kterým se brzy dostaneme. A teď se dostaneme k vodě e, vnitrozemské vodní cesty. A když se podíváte na stávající e, konkurenci, tak to je mezi silnicí, železnicí a vnitrozemský, vnitrozemskou platbou. platbou jak je váš sektor v této eh, konkurenci eh, situovan a co by vám, eh, vašemu způsobu dopravy nejvíc pomohlo? Thank you, Mr. Eckhart. Bonjour, Madame Deli. Děkuji, pane Eckhart, hmm, paní předsedkyně, dámy a pánové. Pokud se týče dopravy na velké vzdálenosti, tak to je samozřejmě to jsou ty velké lodě. Ehm, doprava chemikálií, stavebních eh, materiálů. Naším hlavním konkurentem je železniční doprava, ovšem tedy pouze v těch eh, koridorech, kde je k dispozici kvalitní, eh, kvalitní infrastruktura, to je třeba ehm, Rýn, Med, eh, potom eh, také částečně eh, Don Dunaj. Můžeme používat také námořní kontejnery. A ty koridory jsou stejné. Konkurence je samozřejmě normální věc, ale my bychom si také přáli stejné podmínky, poněvadž na, u některých sektorů tam máme dotace, u jiných tedy ne. Pardon, promiňte, ale kde tedy eh, vidíte, tedy to, kde jsou dotace a kde ne, kdyby, to nám by pomohlo, kdybyste mohla být konkrétnější. Eh, pokud se týče vnitrokontinentální dopravy, eh, tak máte přirozenou konkurenci. Tam, kde máte třeba nízkou hladinu vody, tak se tedy hledají alternativy a, mnozí e, dopravci mají multimodální služby. A v některých zemích existují systémy, e, které e, trošku usnadňují například překládku na železnici. A tam to ale záleží na detailech. Není to vždycky snadné. Například máme intramodální konkurenci. Například ve Švédsku je velký zájem o to, aby se doprava více eh, přesunula na vodu, páč vodní cest je tam dostatek, ale ale eh, de facto Eh, je, je, eh, jsou tam tedy poplatky na, eh, za, za tedy ty služby navigátorů. Čili toto je, toto je až tedy prohibitivní, čili tady bychom měli rádi jaksi narovnání podmínek. Takže tam eh, vlastně to deformuje trh a deformuje volbu eh, druhu dopravy. Když tedy je řeč o vodní dopravě, hovoříme o eh, dopravě na velké vzdálenosti, ale trend je ke zkracování vzdáleností. Je to dáno také investicemi, Hodně se tedy investuje do městské logistiky, eh, kontinentální dopravy, dopravy balíčku a například máme ekoindustriální eh, parky na březích eh, vod, tak to jsou ty, ty kratší vzdálenosti. No a také je zde trend používat elektrické bárky a eh, hodně se používá také LNG. Nicméně jsme pořád ještě velmi závislí na dýzlech, kde se tedy snažíme snižovat emise. Tady máme možnost eh, upravovat, eh, upravovat výfukové plyny. Nicméně nulové emise to je zatím velká výzva tady je třeba ještě odvést mnoho výzkumné práce. My, my jsme v podstatě eh, jakoby takový mladší bratříček námořní dopravy, ale každopádně to, co je dobré pod námořní dopravu, tak to můžeme využívat také my. No a k další věc k emisím, která je důležitá, a já souhlasím tady s poslanci, kteří Eh, tady už něco říká, samozřejmě nejde eh, jenom o to, co jde z výfuku. Eh, samozřejmě potřebujeme tedy více údajů o těch emisích reálných. Je fakt, že naše flotila je velice stará, máme některá tedy s opravdu novými motory, ale nemůžeme hovořit o snadné obnovitelnosti eh, toho našeho eh, parku. Ještě jedna otázka, když se podíváme na externí náklady, hm, tak ta eh, kontinentální vodní doprava je čistší než jiné relativně tedy. Ale samozřejmě ono to závisí na dýzlech. Už jste vlastně řekla, jaké, jak by byly investice potřebné pro to, aby se tedy snížily tyto náklady. No, máme tady celý rozsah. Eh, to nejsnadnější by bylo tedy jaksi následné zpracování. Máte tam katalyzátory a eh, filtry pevných částic. A to je samozřejmě také to nejlevnější. Další eh, možnosti eh, jsou, eh, je změna tedy pohonu. Máme už tedy plavidla i na elektrický pohon, ale tady se, ta se používají na kratší vzdálenosti. Také máme pohon na LNG, ale i tam je třeba určitá dodatečná úprava vývkových plynů. No a pak samozřejmě jde o provozní náklady. A tady bychom rádi přešli na eh, jakýsi možno, jakousi možnost eh, společné eh, společné zodpovědnosti, tak, aby se vyplácely inovace. Operátoři plavidel třeba mohou investovat investovat eh, jaksi do nového a ekologického plavidla, tak samozřejmě riskuje, ale klienti ho nijak za to neodmění. Eh, bylo by možné třeba přejít na vodíkový pohon, ale eh, nemůžete to nabízet na trhu, poněvadž poptávka není dostatečná. Čili tady by to byla zapotřebí nějaká inovace nebo prostě něco, která by tuto situaci změnila. Dobře, tak možná celkem eh, nyní k eh, námořní dopravě. Eh, jaké je očekávání technologického pokroku v námořní dopravě, tak aby se snížily emise, a to jak krátkodobě, tak také dlouhodobě? Děkuji vám, pane Eckhaute, přeji všem dobré odpoledne. Děje se toho mnoho a e, máme tady opatření pro e, na námořní dopravu. To všechno se to děje na úrovni IMO, to znamená Mezinárodní organizace pro námořní dopravu. Týká se to e, stavby nových lodí a úprav stávajících flotil. No a to samozřejmě bude mít své efekty, které se projeví v budoucnu. Eh, můžeme s, určitou, eh, s určitým sebevědomím eh, hovořit o snížení tedy těch toho znečištění o nějakých 20 až 50 ale my tady hovoříme o absolutních číslech. Když se podíváte třeba na tu pařížskou konferenci, takže my tady máme eh, strategii IMO na pět let od roku 2018. Eh, faktem je, že my se hned tak nezbavíme závislosti na fosilních palivech. Momentálně nemáme žádné alternativní palivo, které by bylo možné masově použít zkoušel se LNG, eh, vodík, metanol, ale prostě zatím nemáme eh, řešení, které by bylo připravené pro masové rozšíření. Já se teď domnívám, že ještě nějakých 20-30 let můžeme být do určité míry závislí na fosilních palivech. Čili musíme se podívat eh, jinam, abychom tedy zajistili plnění Eh, pařížských cílů eh, z naší strany. To samozřejmě eh, v kontextu IMO znamená, že ano, my máme energetickou účinnost, máme stávající rámce a tak dále. A tady je třeba se zabývat tím, kde je třeba dělat více, jak, by, jak by ty mechanismy mohly vypadat a jak podporovat inovace a výzkum tak aby byla k dispozici infrastruktura pro rozšíření alternativních eh, paliv a to bude zejména eh, předmětem debaty v letosním a příštím roce. Dobře, ještě poslední otázka. Eh, čím by mohli přispět politici? Já takovéto debaty absolvuji často, známe se, že ano. Čili mě by zajímalo, eh, jak by politici mohli odstartovat eh, ten vývoj, o kterém hovoříte, zejména by mě zajímalo eh, tedy, co může být učiněno v evropské politice. Takže my máme samozřejmě mm, asi 70 členských zemí jako IMO, včetně tedy evropských. No a e, tady v podstatě jde o to, abychom e, e, komunikovali s našimi partnery po celém světě. A tato komunikace by se měla dít z evropské úrovně. Další věc, potřebujeme také podporu nových technologií a paliv. Máme samozřejmě už řadu Eh, nástrojů podle TNT a eh, podle těch eh, námořních dálnic, že tak tady už jsou určité iniciativy ze strany EU a je to poměrně jasné, jasně stanoveno v navrhované strategii Evropské komise čili podpora pro inovace, jejich zavádění, eh, diplomatická podpora v kontextu IMO. Máme, jak jsem říkal, tady tento čas do roku 2018, eh, než eh, vstoupí v platnost naše nová strategie. No a tady můžeme pracovat tak nebo působit na tu globální úroveň. Ano, děkuji. Děkuji vám. Tak my jsme se tady pokusili o takový nějaký letecký přehled eh, všech těch eh, druhů dopravy a tak dále. A já vám všem chci poděkovat a myslím, že nám to dává velice dobrý přehled. No a já nyní předám slovo eh, paní předsedkyni. Já dám nyní slovo jednotlivým koordinátorům a koordinátoři mohou položit eh, dotazy našim expertům, takže buď teď, anebo nikdy. Vím van de Kamp. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Budu hovořit eh, svým rodným jazykem, nizozemsky. Nasaďte si sluchátka, protože to bude zajímavé především pro vlámy. Chtěl bych omluvit eh, Massimiliana Saliniho, který se nemohl dostavit, protože musí být eh, v Římě. Určitě to bylo důležité a on je stínovým zpravodajem Evropské lidové strany. Nejdříve bych chtěl eh, vysvětlit, že spočívá postoj Evropské lidové strany. My jsme pro přechod na jiné druhy dopravy. My nechceme bojovat uh, proti pozemní dopravě. Chceme, aby to fungovalo ale jinak. V rámci naší frakce EPP máme interní skupinu, abychom provedli e, změny v železniční dopravě. COP21. To je věc, která nás velmi zajímá. Musíme přejít do praxe. Cíle jsme si stanovili prosinci roku 2015. Možná jsme byli příliš optimističtí. Nebyli jsme dostatečně realističtí. Ale já souhlasím eh, s Basem v tom, že když spadneme do pasti rady a neuděláme nic, tak to nebude fungovat. Musíme nalézt právě rovnováhu mezi optimismem a mezi realismem. A nesmíme se nechat unést radou. Protože jinak nedosáhneme toho, co dosáhnout máme. Eh, chtěl bych se eh, zeptat experta. Hovořilo se tady o 510 miliardách internalizace externích nákladů. Já jsem se nedávno spojil s Evropskou komisí a zdá se, že musíme počkat až do roku 2018, aby byly provedeny nové studie. Pan Junert, Spojené státy. Zdá se, že si vytvořili nová kritéria pro nákladní vozy Volvo, Mercedes, DAF. Zdá se, že k tomu přispěli. A já se ptám, proč to nemůžeme udělat v Evropě? Airbus. Pro vás dotaz. Já jsem nedávno navštívil Airbus. Bylo to velmi zajímavé. Eh, mám tady studii ICAO ohledně emisí v roce 2050. A píše se, že emise v roce 2050 v tomto odvětví budou o 200 až 700 vyšší než v roce 2005. Eh, důvodem bude větší intenzita letecké dopravy. A tím jsem myslel právě tu rovnováhu, kterou potřebujeme mezi optimismem a realitou. Vnitrozemské vodní cesty. Lodě mají životnost 30 let, motory stárnou a ty lodě jsou zastaralé. Co můžeme udělat pro to, aby se ty motory zrenovovaly? Evropský parlament e, přišel s několika rozhodnutími ohledně ETS pro rok 2021, ale zdá se, že to bude nakonec rok 2023. A co se stane především, pokud je o Číňany a Rusy? Děkuji, pane van de Kamp. Zůstáváme realističtí. A nyní má slovo pan Ertuk. I já děkuji expertům za jejich příspěvky My často hovoříme o stejných věcech. A mezi tím jednotlivé zúčastněné strany či zástupci jednotlivých eh, druhů dopravy představují svoje stanoviska a eh, mnozí, kteří se zúčastní těchto panelů, tak vědí, že já eh, často apeluji a ne zbytečně na Evropskou komisi na nějaký celkový přehled či ubírání se, abychom věděli, jaký druh dopravy, mm, jak s, tím, s těmi jednotlivými druhy dopravy budeme zacházet, pokud je o finanční zátěž. My spolu diskutujeme a každý z vás moc dobře ví, co musí zaplatit, ale ví ještě lépe, eh, že ten kolik o kolik méně zaplatí ten druhý. To je vlastně mm, takový konflikt mezi jednotlivými druhy dopravy a my nejsme schopni to srovnat. A my zde v parlamentu eh, ve výboru pro uh, dopravu. Já se snažím přesvědčit, abychom měli nějaký přehled. Já vím, že to není jednoduché, uh, protože se to obtížně srovnává. A vypadá to banálně, ale pravdou je, že Eh, se snaží jednotlivé zúčastněné strany, eh, jednotlivé druhy dopravy se to eh, snaží srovnat. A s ohledem na to, že my nyní hovoříme o revizi směrnice o eurovinětě a že bychom to měli dostat od Evropské komise, takže možná ta diskuze bude zase stejná jako před deseti lety. Tenkrát se hovořilo o stejných věcech cech a řešila se stejná problematika a nakonec se dospělo ke kompromisu a bylo by škoda, kdyby e, po těch deseti letech jsme ničeho nedosáhli. E, proto bych chtěl ještě jednou e, apelovat, že máme prostě udělat srovnávací tabulku, aby se ty jednotlivé druhy dopravy mohly porovnat. A potom ještě si ujasnit, kdo, eh, kde je ta eh, vnitrostátní zátěž, protože my tady máme 28 českých států a tam je eh, různá zátěž, protože třeba v Německu je jiná zátěž, co se týče letecké dopravy a prostě třeba v jiných zemích neznají tu zátěž, kterou máme my, pokud je o pozemní dopravu. Eh, potom tady se jedná také různou eh, infrastrukturu, třeba eh, to mítné pro kamiony v Německu, tady to je ten příklad. Ale aniž bychom z toho vytvořili nějakou síť. Já nemám přímo mm, dotazy, protože já znám situaci, známe se všichni navzájem, ale já bych chtěl znovu apelovat na komisi. Eh, protože se bojím, že za deset let to bude zase to tež. Merci. Děkuji a dám slovo naší další koordinátorce, paní Kilanen, za skupinu GUE. Děkuji. Měla bych dvě otázky. První se týká ehm, občanů a eh, tedy otázky toho, kdy máme na stole několik otázek zároveň, eh, emise, energetickou účinnost, oběhové hospodářství, eh, danění, platební systémy, rozvoj paliv nové technologie a e, podpora těchto technologií. Jak v tomto kontextu se můžeme postarat o to, aby naši občané, e, klienti a zákazníci, aby se e, účastnili této změny? Protože mně se zdá, že osobní volby lidí mají podstatný dopad na tyto otázky. Když nemáte žádné peníze v peněžence, je těžké reformovat něco nebo něco vytvořit, rozvinout. Takže já se táži, jak bychom mohli společně budovat nějakou tu účinnost, tak, aby to pomohlo nám, politikům, vám, operátorům, organizacím, které zastupují sektor, eh, tak, abychom měli k dispozici určité, určitá vodítka k tomu, jak přijímat inteligentní eh, rozhodnutí, tak, aby to omezilo emise, ale zároveň, aby abychom eh, neskončili v situaci, kdy eh, by eh, se ocitly ty sektory v neudržitelné pozici. Děkuji. A další řečník. Tak så mycket för ordet. Ehm, Den hel del naivitet tycker jag som, som präglar diskussionerna. Takže um, tady jedna věc, která skutečně charakterizuje tuto diskuzi. Jestli budeme mít v budoucnu méně emisí. Když se podívám na komerční stránku věci, eh, komerční sektor, silniční dopravu, tak eh, autobusy. Někdo říká, že to je budouc, budoucnost, že to je řešení. Ehm, podle mě to je nesmysl. Když se podíváte na jednu studii ze Spojeného království, tak 90% eh, času se používají, kdy se používají autobusy, tak často je tam jenom třeba 1,6 uh, eh, pasažerů. To by museli, muselo být 19 lidí na autobus. Teprve pak by to bylo e, skutečně eh, tak účinné jako auto, v kterém je jedna osoba. A já si prostě nemyslím, že ten autobus bude naplněn eh, celý den. Možná ve velkém městě, ale jakmile se dostanete mimo velké městské celky, no tak vám tam prostě jezdí autobusy s pár lidmi. A ty pak znečišťují víc, než by znečišťovalo auto. Totež eh, platí pro těžká eh, vozidla. Třeba Euro 6 když se podíváte v kontextu Paříže na to, co to emituje, je to čistší eh, než eh, vzduch v Paříži. Takže problém je v tom, že máme v Evropské unie, unii legislativu, která, alespoň když, se, když to srovnám s situací ve Švédsku, tak tam legislativa umožňuje eh, nebo je taková, že se vlastně, že tam pořád jsou zastaralé technologie Euro 2, 3 z bývalých východoevropských zemí. Často používají diesel, dostanou se z východní Evropy do Švédska, kde mají potom eh, tu eh, třídu jedna diesel. No ale pak do mé země přichází eh, cizí řidiči a znečišťují švédský vzduch. A proč? Kvůli evropské legislativě. A pak pokud se podíváme na ty takzvané elektromobily, osobní auta, no to je nesmysl. Ta, eh, ta, to znečištění je stejné, ale dochází k němu někde jinde. A navíc k tomu potřebuje, eh, potřebujeme baterie a ty jsou vysoce toxické. Takže jak je tohle lepší řešení? Co uděláte s těmi bateriemi eh, po té, co se vypotřebují? Já myslím, že budeme muset eh, uvažovat o nějakém jiném palivu. A možná Evropská unie by měla uvažovat o nějakých pravidlech, které eh, znemožní tuto situaci, protože prostě Švédsko se topí pod záplavou těch eh, nákladních automobilů. Máme omezený čas. Kolegové, máte každý minutu na položení konkrétní otázky, takže pokud možno rychle. Paní Lukaševská na minutu. Děkuji bardzo, paní předsednicząca. Tak... Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Jedna minuta tohoto obtížného tématu, na to není mnoho, ale ta debata ukazuje, jak obtížná je ta eh, debata snižování emisí versus konkurenceschopnost. Zdá se mi, že naše plány a dohody eh, jakoby byly příliš ambiciozní eh, vzhledem ke našim eh, ambicím. Ale k věcím. Hodně se hovoří o elektromobilech a já si myslím, že ten směr je dobrý, jenomže taky víme, že v Evropské unii v podstatě nemáme Eh, infrastrukturu. Jestliže na jedno nabití uvěříte 100 kilometrů, tak nedovedu si představit, eh, jak eh, fungovat při jízdě na dálnici. Nákladní vozidla často znečišťují v těch zemích, kde ty normy jsou daleko přísnější a Velice často jsou to vozidla, jejichž motory neodpovídají normám, zvláště pak eh, vozidla eh, z třetích zemí. A tady záleží také na jakosti paliva, eh, které má jinou kvalitu v Evropské unii a jinou na Ukrajině. Zajímalo mě, jestli tedy někdo třeba posoudil, zda na společném trhu je toto palivo přípustné. Potom eh, hromadná doprava, eh, ano, no tak eh, dobře, to možná někdy jindy. Děkuji vám. Děkuji, pan Kramer. Děkuji. Eh, já bych chtěl říci, že se zastupuji kolegu Lunda a eh, proto eh, budu hovořit minutu jako koordinátor. Takže všichni hovoří o internalizaci externích nákladů. Všichni jsou pro mobilitu. Ale musí se něco nejenom technicky změnit. My chceme zajistit mobilitu plus klima obě věci jsou možné, ale nesmí to zůstat jako do posud. To se týče pozemní dopravy. Eh, Fogl byl 45 let starostou Níchova a on řekl, že a auto zabíjí eh, dopravu. Kdyby byly eh, všechny elektromobily a kdyby Eh, ta elektřina byla z těch obnovitelných zdrojů, eh, tak eh, by to bylo něco jiného, ale prostě ty zácpy jsou pořád stejné. A to nemůže být ale cílem. Proto my musíme úplně změnit mobilitu a uvědomit si, že 90 veškeré dopravy je v německých všech 90, pro, 90% všech jízd v Německu jsou kratší než 6 kilometrů. A prostě potom ta auta stojí několik hodin a to prostě nejde. A to se musí změnit, to prostě technicky není udržitelné a to musí být ten hlavní cíl. Eh, letecké společnosti. Ano, potřebujeme všechny druhy dopravy. Eh, ano, eh, to, co se tady řeklo o autobusech, ano, pravda, ale v 2015 eh, přes 80% žije ve městech. Letecké společnosti dostávají 30 miliard jako dárek a ne, potom tady se neplatí žádné DPH a železnice nejsou podporovány, proto jsou železnice drahé když se jede ze Štut, mm, e, ta doprava je třeba komplikovaná ze Stuttgartu do Frankfurtu, se dělá určitým způsobem, protože je levnější, ale to je špatné. Takže je potřeba, aby ty daně byly spravedlivé. Buď platí všichni, anebo nikdo. Dobře, tak když to nejde. Dávám slovo panu Demesmekerovi. Máte slovo, pane Demesmeker. Lekker Nederlands Hm, děkuji vám. Já se eh, připojuji také k tomu, že budu hovořit eh, nizozemsky. Eh, chtěl bych položit několik otázek panu Jonartovi. My apelujeme na nový vozový park prostřednictvím fiskálních pobídek. V mé zemi, v Belgii, máme daňový systém, který eh, podporuje používání firmních automobilů. A proto v Belgii máme tolik aut. Hodně lidí dává přednost firmnímu autu a potom to je na úkor jiných druhů dopravy takže potom se neinvestuje do jiných druhů dopravy, e, má to vliv na náklady a tak dále. Ve sdělení komise se zdá, že je roz, různý přístup v těch trzích eh, třetích států je systém odlišných patentů. A to vede k tomu, že se pracuje na jiných alternativách. Já se ptám, jestli je to eh, vědomá alternativa, tedy neinvestovat do určitých technologií, přičemž jiný svět investuje. Pani Meissner, ale snažte se prosím o stručnost, protože jinak opravdu budeme, nebudeme mít čas na odpovědi našich expertů. Dobře, já jsem si myslela, že musíme počkat na odpovědi. Dobře, tady se řeklo mnohé. Víme, že v různých eh, odvětvích Eh, je snaha snížit emise. Eh, pro mě jedna z těch věcí je důležitá, tedy ta infrastruktura pro alternativní energie. Před několika lety jsme schválili legislativu, eh, v té době jsem to doprovázela v mé frakci a my v parlamentu jsme chtěli mít zcela ambiciozní cíle a e, potom to bylo více ambiciozní než to, co se nakonec stalo v členských státech. Ano, e, máme pozemní e, dopravu a samozřejmě je důležité také, aby se to dostalo až k podnikatelům, ale bohužel s tím nemůžeme nic dělat. A já bych měla několik dotazů. Za prvé zde bylo řečeno tedy o model shift, tedy přechodu na jinou dopravu. A proč se to nestalo? Za prvé model shift. Já si myslím, že tady hovoříme příliš uh, uh, hodně z přechodu z pozemní dopravy na železniční dopravu a nehovoříme tolika o přechodu na vodní dopravu. Uh, já si myslím, že je Eh, to je, že eh, ten, ta chyba je v tom, že se neuvažuje o, o přepravě zboží. Eh, já bych se, možná to není dotaz pro Švýcarsko, protože ve Švýcarsku to funguje dobře, ale v Německu já mám pocit, že se nepoužívá příliš dostatečně technologie, aby se to převádělo na železnici, protože existují různé technologie. Já nechci tedy dělat někomu reklamu, ale dělá se to ale, ale nedostatečně. A potom další věc. Eh, chtěla bych se zeptat eh, ohledně těch vodních cest. Vy jste eh, řekli, že ten vodík není možný. Proč ten vodík není možný? A potom bych se chtěla zeptat pana Ferhovena vy jste hovořil o infrastruktuře velmi komplexně. Já se, se tam konkrétně, máte seznam e, přístavů, eh, které e, třeba e, nemají tu infrastrukturu pro vodní management. Prám se proto, protože v případě Balckého moře tam jsou e, ty okružní plavby. A tam je v, mm, v, v případě toho odsiřování, tak eh, potom to úplně přijde vniveč, takže máte seznam tedy eh, nějakých těch přístavů, kde musí dojít této změně? Já budu opravdu neústupná. Já, já budu vám vypínat mikrofon. Minuta je minuta. Se všemi těmi otázkami, které máme, paní eh, Krasnodrb, máte slovo. Já se pokusím být uh, uh, rychlá. Dobře, tady se všichni snaží, jsou, ta, jsou to hezká slova, ale musí si to podložit uh, daty. Já jsem uh, poslouchala velmi pozorně, když hovořil pan Sutr ze Švýcarska, uh, když hovořil o tom, že se to sníží na 650 tisíc. Já jsem sama z Tyrolska a tam jezdí také příliš mnoho nákladáků. Já bych chtěl vědět, k jakým opatřením přispěl postupujete, abyste dosáhli těch výsledků. Eh, potom my jsme investovali mm, do jednoho z tunelů velmi mnoho peněz, ale máme s tím problémy, eh, máme tam různé zákazy a chtěli bychom převést na železniční dopravu ale tady otázka e, dopravy zboží, aby to bylo výnosnější, jak to udělat. A potom e, pan e, Bösch Eh, eh, jak to vypadá s tou eh, přechodem na železniční dopravu. Děkuji. Ano, já nechci zklamat svého, svého kolegu, ale budu pokračovat nizozemsky. Dobře, já budu hovořit nizozemsky. Děkuji vám za to, že jste přišli mezi nás. Eh, co se týče financování infrastruktury, máme EFSI, máme Junckerův plán. Jakou máte zkušenost s investicemi v této oblasti a čerpání tady z tohoto specifického fondu? Za druhé, máte za to, že bychom se měli soustředit eh, na nějaký specifický bod v Evropě? v Evropě něco, co by bylo opravdu důležité? A chybí něco ve strategii, třeba nová regulace, zpřísnění legislativy, eh, nějaký jiný druh investice, co chybí? Pan Koš. Ja, vielen Dank. Ich habe auch eine Frage an Děkuji. Já bych také měl dotaz na pana Sutra, jak řekl pan eh, kolega van de Kam. Eh, já jsem byl překvapen, když jste hovořil o těch eh, pětistech miliardách a že 90% jsou pozemní náklady. Já se ptám tedy ty údaje o nákladech, takže ten vztah mezi využitím těch nákladů. Vy určitě jste se zaměřil na mm, ten hospodářský přínos, který má pozemní doprava přeci. Děkuji panu Kochovi a pan Erike má slovo i taková otázka. E, takže stávající e, výzkumy o zlepšení se týkají termických e, e, tepelných motorů, konvenčních motorů na naftu, plyn, biopaliva, kapalná, plyna, elektrické, vodíkové. No, nemyslíte si, že tento rozptyl Eh, který umožní možná mírnější přechod, ukazuje, že jsme možná ještě nenašli tu správnou cestu, že bychom neměli dávat, eh, eh, že zatím není jasný jednoznačný směr. Merci, monsieur Riquet. Alors, je regarde... Děkuji, pane Riquet. Dívám se na naše experty, seznam otázek je dlouhý. Máme tady ty externí náklady 70 miliard otázka uživatelů. Takže všechny ty otázky nebudu je všechny uvádět, ale máte pouze dvě minuty, drazí experti. Každý. Ne dohromady. Tak. Začneme kým začneme experty eh, tady po mé pravici. Děkuji, paní předsedkyně. Takže nejprve bych odpověděl na otázku pana Vane Kampa na rozdíl mezi po mé pravici, takže začneme agenturou a já vás musím přerušit. Tak, prosím. Měla jsem říct poslední napravo. Yeah. No, sorry, I just didn't um, appreciate that it was a question particularly to me, but... Eh, eh, tak nevím, jestli to byla otázka na mě, no možná, že ano. Eh, tak tady se hodně hovořilo o účinnosti a když jsme hovořili o možných řešeních, tak samozřejmě možný, možnosti a směry jsou různé. E, můžeme investovat do nových paliv. Je to velká výzva. To bylo e, e, vidět na těch grafů. Prostě ta redukce 60-70 emisí, to je hodně. Takže mluvíme tedy o přechodu a de facto o zásadní společenské změně, která k tomu povede. A e, hovořil jsem tady také o zprávě o e, různém provázání e, sektorů dopravy, čili to se týká průmyslu, využití pozemků a kultury, prostě ten de facto Eh, ty dopravní emise, eh, to si vyžádá obrovskou změnu. Protože no, někdy stačí organizační opatření a situace se výrazně zlepší. Eh, takže je to také otázka způsobu chování vzorců, chování a samozřejmě hodně závisí na poptávce po dopravě. Ta poptávka neustále roste. Otázka je, kolik doopravdy té dopravy potřebujeme. A jestli mm, třeba na některé eh, na, ve městech by třeba bychom se obešli mm, eh, bez některé, eh, některých druhů dopravy. Ano, tak eh, tady zasněla na mě řada otázek eh, k metodice. Já tady eh, nechci přednášet o metodice. My máme 20-30 let tradici počít, výpočet externích nákladů, náhrady škod a podobně. Takové studie existují už léta a neustále se aktualizují. Samozřejmě Eh, existuje eh, něco, co by se ještě mohlo začít zkoumat, jako škody v ekosystémech a tak dále. Eh, možná bych mohl říci, toto mnozí volají pro, po lepších a nových číslech a, já prostě můžu říct, že takové studie provádíme často, velice mě to baví a já prostě mohu říci, že když porovnáme náklady a přínosy, tak de facto eh, žádný druh dopravy nehradí plně své náklady. Eh, čili samozřejmě eh, společenský užitek dopravy je obrovský. Čili ono to nemůžeme vyjádřit pouze obyčejnou analýzou nákladů a přínosů ve finančním vyjádření. A možná ještě jedna věc. Eh, skutečně DG Move plánuje novou studii. Tam se budou zahrnovat eh, náklady na infrastrukturu, životní prostředí, na internalizaci a tak dále. To bude velice cený eh, dokument. K opatřením v oblasti Eh, doprava, doprava nákladní ve, Švý, ve Švýcarsku, k tomu eh, možná může říct tady pan kolega něco více. Děkuji vám. Takže k otázce pana Van Kampa z rovnání Spojených států a Evropy. Já bych eh, se vrátil tedy i k tomu vašemu srovnání realismu a optimismu. Realistický pol je takový, že eh, trh v eh, Americe a v Evropě jsou velmi odlišné trhy. Eh, také třeba jsou jiné zákonné požadavky na nákladní vozidla v Americe a v Evropě. Také silniční infrastruktura je různá. Když se podíváme na Eh, rozdíl eh, mezi eh, užitečnou základ, zátěží a celkovou vlastní, tak evropské nákladáky dneska mají emise o 16 nižší než ve Spojených státech, i když nemáme standardy. Když se podíváte na vývoj posledních pěti let, uvidíte, že e, průměrně se spotřeba redukuje o 8%, zredukovala 8%. A to znamená, že e, de facto ta spotřeba paliva e, rovná se náklady pro zákazníka. Třetina nákladů dopravy souvisí se spotřebou paliva. Takže tady je skutečně eh, komerční tlak na to, aby všichni výrobci vozidel zlepšovali eh, spotřebu. To prostě naši zákazníci chtějí. To je jedna věc. Druhá věc. Investice do alternativních pohonů. Na to se ptal pan Demesmaker. Eh, když se podíváme, jak to vypadá, tak eh, možná nejde ani tak o eh, vzorce, tedy o, o, o patenty v různých regionech, ale jde o to o vlastnictví patentů. Za druhé, pokud se týče investic do alternativních pohonů, tak v elektrovozidlech vede Čína, Evropa je na druhém místě a Spojené státy třetí. Děkuji, pána Náč. Děkuji. Eh, paní eh, předsedkyně, tak eh, otázek bylo mnoho a já, když tak je, ty ostatní zodpovím písemně. Pokud se týče komparabilita a lepší transparentnost, to samozřejmě eh, vítáme. My nemáme co, slí, eh, co skrývat, ale nesmíme srovnávat eh, jablka a hrušky. Když se podíváme na silniční vozidla, a to soukromé i profesionální vozy, tak opět musíme srovnávat musíme srovnávat tedy s ostatními druhy dopravy eh, právě profesionálně, a profesionální, protože jinde tedy neexistují soukromá vozidla. Pane Lungrene, já si myslím, že v tom příkladě, který jste uvedl, já eh, souhlasím. Eh, pokud ne, nemůžeme operovat autobus autobus ziskově, tak to samozřejmě není možné ho provozovat vůbec. A já bych řekl, pane Van de Kampe, my potřebujeme nikoli méně silnic, ale potřebujeme eh, vhodnější kombinace. Eh, my, eh, silniční doprava je 70% veškeré dopravy a rosteme a musíme to jenom inteligentněji řídit. Další komentáře, pan Kráme, já vám děkuji. Vy jste potvrdil můj počáteční návrh provádět změny tedy po jednotlivých sektorech. No a na závěr bych řekl, nám stojí v cestě rozmanitost národní strategii, protože naše dopravní služby jsou přeshraniční. A pan Eichhout řekl vlastně třeba eh, v Rotterdamu, tam, kde eh, chce někdo zakazovat do roku 2020 Eh, dýzlové autobusy a dokonce autobusy na CNG. A pokud nemáme žádnou směrnici cílovou, tak to prostě eh, je mimo kontext. My potřebujeme neutralitu, proveditelnost a já bych řekl, pokud si vezmete dvě vozidla, tak musíte se ptát, k čemu jsou tato vozidla určena a budou požadovat jiný, jiná paliva a jinou technologii. Pan Eh, vlevo. Já bych eh, začala eh, těmi komentáři za celý životní cyklus. To, to se týká také elektromobilů, vlaků, veřejné dopravní dopravy i, i tedy soukromé dopravy. A všechno to ukazuje, že klimaticky nejpříznivější je, jsou Eh, železnice. Eh, u vozidel ale samozřejmě největší dopad na životní prostředí u elektromobilu má baterie, u benzínového motoru palivo. A tam je ve hře spousta faktorů, já tedy hovořím o průměru. Rád bych pokračoval otázkou, jak podporovat více modální nákladní dopravu souhlasím, že je třeba investovat, aby se doprava eh, vůbec eh, usnadnila, aby vůbec byla možná ta překládka. Eh, investice jsou potřebné. Potřebujeme infrastrukturu, která usnadní a zlepší dopravu. A důležité je samozřejmě to, aby se vytvářela nabídka. Jak tedy přimět eh, eh, lidi, aby přecházeli na železnici, tak samozřejmě jsou pobídky. Ve Švýcarsku na to používáme ceny a poplatky, které ekonomicky eh, jak si podporují přechod na železnici. Otázka investic. já eh, tu, to řešení švýcarské vám mohu eh, říci. My máme koordinovaný a eh, veřejně přijímaný systém financování infrastruktury a jsou pokryty všechny výdaje na rozšiřování systému, provoz systému, recyklaci a tak dále. Máme více zdrojové financování a e, tak to funguje na železnici a podobné fondy chceme vytvořit také pro silniční dopravu. To by měl být takový obecný princip. Prostě chceme mít koherentní strategii investice do silniční infrastruktury. Děkuji vám. Děkuji pan Nováčik. Já Eh, jsem tady zaznamenal dvě, tři otázky. Tak za prvé, pokud se týče ambice letecké dopravy, ano, my máme problémy tedy s růstem eh, dopravy, máme globální cíl do roku 2050 eh, snížit emise na polovinu, což souvisí s tím dvoustupňovým scénářem. V Evropě to znamená Single European eh, Sky, eh, potom samozřejmě eh, uhlíkový trh a tak dále a potřebujeme také podporovat inovace. Máme zde v Evropě projekt Sky, to je zhruba 4 miliardy eur za deset let a dvě třetiny z toho financuje letecký průmysl sám. Když se eh, podíváme, kolik jako Airbus eh, investujeme do výzkumu a vývoje, to jsou 3 miliardy eur ročně. A to samozřejmě eh, je nezanedbatelné. Dále Eh, tady byla otázka eh, podpora, po, porovnání železnice a letecké dopravy. Před 20 lety nám šlo o vytvoření společného leteckého trhu a to proměnilo eh, celý, celé odvětví a vedlo k velice tvrdé konkurenci. Když jsem se připravoval na to debatu, Eh, tak eh, musím eh, říct, že tady máme dopravu mezi Barcelonou a Madridem. Po železnici tam jezdí jeden, jedna železní společnost, poněvadž trh prostě není liberalizovaný. Ale pokud, se, pokud chcete letět, máte pět konkurenci pěti, eh, eh, pěti aerolinek, tři španělské jedna portugalská, jedna norská a každý ten dopravce eh, má jinou, jiný business model. Samozřejmě po železnici tam máte monopol, tam je to drahé, vzduchem je to levnější. Děkuji vám. No, pochopil jste správně ten signál, takže slovo, je, slovo máte vy. Takže abych eh, se nejprve vyjádřila k otázce pana van de Kampa. Velmi staré lodi. Můžete mít ve velmi staré lodi velmi nový motor. A navíc starý motor nemusí znamenat větší emise než nový motor. Zní to paradoxně, ale tomu jsme dospěli eh, na základě eh, měření emisí v reálném čase. Takže se snažíme opravdu zjistit, eh, co vyplývá z těch reálných měření. Ne vždy to je stejné, co vyplývá z akademické úrovně, z akademického výzkumu. Určitě bychom uvítali podporu parlamentu, pokud jde o vytvoření čistého fondu pro vnitrozemskou dopravu, kde by se sešly peníze členských států, sektoru Evropské investiční banky, čili tady probíhají diskuze s Evropskou komisí a investiční bankou. Myslím, že vaše podpora v tom by byla velmi vítána, protože je tu obrovská e, vůle e, tady k nějakému pokroku. A dál k otázce paní Meissner. Pokud je o ten modální eh, posun, tak eh, tady není zatím problém se stávajícím trhem eh, přepravy nákladní, ať už tedy suché nebo kapalné, kapalných materiálů, ale spíš jde o nové trhy, kontinentální trhy. Když máte nějaké Eh, logistické školení. Málo co je tam o vnitrozemské na eh, lodní dopravě. Čili v podstatě nemáte ponětí o tom, jak je používat. To se snažíme zlepšit, ale potřebujeme k tomu ještě více práce, abychom byli schopni mít takovéto školení, zařadit ho do kurikul, kurikulí, abychom eh, další s tím, že další věc, která je důležitá, je revize směrnici o riz, takzvaná risk, eh, to jsou, eh, což znamená river information, eh, kdy jsou tam různé bezpečnostní záležitosti, logistické informace, kde se nachází moje zásilka, jaký je očekávaný čas dodávky. To je přeshraniční, snažíme se to dát dispozici logistickým operátorům, aby se to snadněji používalo a aby se také e, lodi naplnily. Chceme plné lodi, je ekonomicky životaschopnější, ale také z klimatického hlediska je to daleko lepší. A potřebujeme revizi, revizi této rizikové směrnice e, o, o rizicích, tedy potřebujeme více investic do infrastruktury a ekonomické aktivity. A zatím to nefunguje s EFSI velice dobře. Děkuji. Prosím. Děkuji na úvod. Eh, otázka pana van de Kampa o tom neústupném Evropském parlamentu k ETS. My samozřejmě sdílíme tu ambici, ambici eh, možné, že tu musí být tato jasná ambice. Otázka je, jak mohu nejlépe dosáhnout. A jsem tomu, že vím trošku, jak jemu funguje, tak je nejlepší zabránit polarizaci té debaty, která je velice eh, těžká debata mezi rozvojovými a rozvinutými státy částečně. Takže nesmíme jak si udělat nějaký nesprávný krok. Kdybychom to ultimátum nastavili o dva roky dříve, tak myslím, že bychom šli právě špatným směrem. Takže doufám, že to zatím ještě napravíme, protože diskuze ještě probíhají o otázce ETS. A pokud jde o otázku paní Meissner, tak myslím, že tam byly dvě otázky, ten uh, modální uh, posun. A myslím, že tam je jedna zásadní věc a to je eh, prostě vnitřní eh, trh. Eh, tam zatím ještě to chybí, pokud jde o, ta, o tu oznamovací povinnost. Snad to bude revidováno ze strany komise a vaše podpora by, vaši podpory bychom si hodně cenili. pokud je o ty přijímací z, z zařízení a kapacity v těch přístavech, Probíhá tam jistý dialog mezi přístavy a loděřskými společnostmi, aby se s tím něco udělalo. A i tady máme určitou příležitost s tím něco udělat, pokud jde o příjem odpadu v přístavech, abychom byli schopni část toho e, řešit. Je tu e, problém té vody s, e, s mytí, kde je tedy nějaká, nějaký obsah síry ale je tam konflikt pak s tou směrnicí o síře, eh, konflikt mezi touto směrnicí a směrnicí eh, o vodě, eh, takže tam by šlo o to, jak to zařadit, abychom si uvědomili, že někde to může být problém z hlediska kvality vody, jinde ne. Je to problém z hlediska právní jistoty. Pokud budou firmy investovat do těchto drhnoucích zařízení, tak jakým způsobem je to ovlivní. Děkuji a dám ještě slovo panu zpravodaji několik slov. Ano, stručně chci všem poděkovat, aby bylo jasno, eh, co uděláme v té zprávě. Chceme to samozřejmě otevřít několika průřezovými otázkami, protože to už bylo řečeno na začátku když je řeč o změně chování, logistice, e, otázce cenové politiky, to se bude řešit jako průřezová záležitost. No a pak přejdeme samozřejmě k různým sektorům, kde už vidíme e, různý vývoj a tak dále. Takže tam půjde o to řešit všechny tyto otázky, abychom zachytili e, všechny možné posuny. A jedna z těch věcí, tím se vracím k tomu, co řekl Fan Van de Kamp, musíme najít určitou rovnováhu. Pokud na začátku vidíme ty výzvy a e, ty výzvy jednotlivých e, sektorů, potom postupovat krok za krokem, pomalu. Je, je tam urči, v tom, tam je určitá mezera, kterou musíme ošetřit já bych to tomu neříkal optimismus versus realismus, protože ty cíle Paříže, ty jsou realistické, protože eh, jde o to, abychom zabránili klimatickým změnám. Takže to bude spíš realismus versus realismus, eh, což bude o to těžší. No ale to je hold úkol, který máme. Já se na to budu těšit. Možná, že na začátku dubna budeme mít eh, již návrh, ale to je teprve začátek procesu, na který se budu těšit. Děkuji. Děkuji vám také. Děkuji všem přispěvatelům, může, může si slouží eh, pod, podlesk, ale možná vás ještě potřebujeme. Ale eh, protože výměna názoru teprve začíná, bude pokračovat práce v tomto výboru eh, na, těchto, na této technologii dopravy nízkoemisního charakteru. Je to, jak říkám, téma, které je teprve v rozběhu ještě jsme hodně daleko od našeho konečného cíle, máme eh, cíl 2050, no ale ono to eh, čas utíká rychle. Ať už to je o železniční dopravu, lodní dopravu nebo jinou. Takže ta, už teď máme určité páky, na základě kterých můžeme jednat, eh, udržitelný, udržitelná městská domilita, mobilita, smart city, městské eh, plánování. Chci poděkovat Malme ve Švédsku, kteří před, před dvěma dny obdrželi eh, cenu za eh, nejlepší urbání plánování, za ty nejlepší postupy. Pan Ertuk tady hovořil o eurovinětě máme Junckerův plán, abychom přešli k um, méně emisně nákladným uh, formám dopravy a pak celá ta multimodalita. No a automobilový průmysl jistě bude samozřejmě potřeba rovněž, um, aby to šlo ruku v ruce. Nemůže to být jedno odvětví proti legislátorovi, náš cíl musí být stejný. Ale jsou tu určité závěry, které, ke kterým musíme dojít. Měli jsme tu několik zpráv e, o této otázce, ale doufám, že dojde k, k nové reindustrializaci automobilového sektoru, protože je to 13 milionů zaměstnanců v Evropě. Vidíte, jaká je to výzva. Takže panu eh, Basovi Aikautovi eh, chci poděkovat našim stínovým zpravodajům k tomuto tématu rovněž. Doufám, že vaše práce eh, bude skutečně na výši eh, těch výzev, které si to zaslouží, že jde o občany znečištění a je to také ekonomický sektor, eh, který je pro nás tak zásadní. Tak. Takže můžeme teď, teď potlesk pro naše experty i, i naše ehm, zpravodaje, stínové zpravodaje.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 pokud se týká těch potřeb v, v, v vlastně přístupnosti eh, k službám, návrh stanoviska eh, výboru IMKO a da, slovo dostává pan Kate Taylor. Takže prosím, pane Taylor, máte slovo. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za konstruktivní příspěvky a také za jejich trpělivost během dlouhých debat, včetně šťastných nedorozumění. Nicméně byli jsme odhodláni dospět ke kompromisu v otázkách velmi zásadních. Nicméně názory jsou tak daleko od sebe, eh, takže i kdybychom eh, v podstatě eh, zvládli všechno, museli bychom opravdu ten výsledek v čase posunout. No, my jsme v zvláštní situaci, kdy Máme dneska debatovat o poznacím návrzích, přičemž ještě nemáme finální eh, kompromisní návrhy. Ano, samozřejmě byly tady předloženy návrhy pro lepší legislativní eh, koherentnost. Nicméně eh, je to otázka toho prostředí, v dopravě. Já si myslím, že by to mělo být součástí směrnice a že operátoři by měli být dány eh, vhodné implementační lhůty, tak aby lidé s omezenou mobilitou eh, mohli využívat eh, v stavebních úpravách jejich budovy. No samozřejmě, že ještě bude třeba eh, další dobu jednat o tom, jak toho co nejlépe dosáhnout. Já tedy doufám, že ta dostupnost eh, bude předmětem kompromisu a to i v souvislosti eh, s automaty na prodej lístků nebo s automaty na check-in, tak, aby byly upraveny pro invalidní spoluobčany. A tomu je třeba také přizpůsobit eh, eh, expirační termíny a eh, termíny pro vybavení. Dále pokud se týče ubytovacích a stravovacích služeb, by to zda je také zahrnout do této směrnice, tak o tom se také zatím jedná. To znamená, že určitého pokroku jsme dosáhli E, já vím, že ne úplně všeho, ale podstatné je, abychom tady měli legislativu, která zajistí pomoc a nezávislost lidem s omezenou mobilitou. To je e, mimořádně důležitá věc a opravdu ještě hodně práce zbývá. Já příští týden ve Štrasburku budu pořádat další, stanovis, další schůzku stínových zpravodajů abychom mohli hlasovat ve výboru. A já tedy doufám, že se nám podaří eh, dosáhnout eh, přijatelných eh, kompromisu. V to skutečně doufám. Děkuji, paní předsedkyně. Je ona utekla? Ona se za chvíli vrátí, nebojte se, já ji zatím nahradím. A nyní tedy štínový zpravodavé, jako první pan Koch. Děkuji vám, pane předsedající. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, panu eh, navrhovateli Keithy Taylorovi za výbornou práci. Jakožto spoluzakladatel skupiny pro postižení v Evropském parlamentu, eh, tak zde jsme hlasem těch, kteří mají postižení. Proto bych nechtěl tady stavit nějaké vzdušné zámky, ale chtěl bych tady probrat situaci, která se týká každodenní situace těchto osob. Eh, chtěli bychom pracovat na věcech, které předložil pan Kifeler. Především, eh, aby eh, budovy byly zcela přístupné, potom cestovní ruch, iž a na, ve všech oblastech a včetně pláží a potom všechno to, co by mělo spadat do této směrnice. My v Evropské lidové straně jsme pohovořili o problémech původního návrhu komise, Eh, tak a ještě jsme tyto aspekty rozšířili. Cestovní ruch. <clears throat> Tady to se týká eh, kompetence. Eh, ty dopady jsou strašné, když si představíme, že třeba staré zámky, které jsou pod ehm, ochranou státu a ehm, jsou tedy přestavovány protože tam jsou prohlídky s průvodcem. Potom je tady také otázka digitalizace. Eh, protože eh, cestovní ruch je tak eh, a dopravní ruch je zcela specifický, ale jsem ochoten zde o tom jednat i příští týden. Potom stavby, ty jsou hlavním bodem, že tam existuje nejednota a já doufám, že to, co máme do posud ošetřeno, Eh, pokud jde o dopravu, že se na to ještě podrobně podíváme, abychom skonstatovali eh, a stanovili, zda bychom neměli mít eh, novou zprávu, která by byla zaměřená na toto odvětví specificky a zda bychom to měli dát nyní do směrnice nebo později protože v tomto návrhu Evropská komise to přenechává na členských státech. V dopravě už existuje obrovský už počet uh, Ehm, pomoci pro ty, kteří mají omezenou mobilitu. Musíme tedy stanovit, co už existuje a co je jenom potřeba doplnit. Ehm, my eh, chceme, eh, aby to vše odpovídalo realitě a nestavit nějaké vzdušné zámky, protože se to týká dotčených osob, ale i institucí. A my chceme odpovědnému výboru IMCO Eh, poskytnout realistický text, eh, který by potom eh, mohla podpořit většina výboru TRAN. V současnosti tomu tak bohužel není. Eh, proto bych chtěl eh, podpořit SAD ohledně přesunutí hlasování a doufám, že eh, pan navrhovatel se bude dále zabývat touto otázkou, tak abychom mohli také přesvědčit radu, že doprava je velmi důležitou součástí této směrnice a že nesmí být vyškrtnuta doprava a že by měla být ve směrnici ponechána. Pan Ertuk. Zdravím vás. Děkuji. Děkuji zpravodaji, stínovým zpravodajům. Omlouvám se. Paní se Sehnalovou, která musí být na zasedání stínových zpravodajů na IMKU, takže mám přečíst její pozici. Drazí kolegové, chci poděkovat zpravodaji za jeho pokus o nážení kompromisu mezi politickými skupinami. Naše skupina eh, může podpořit většinu kompromisů v jejich stávajícím znění podpoříme eh, rozšíření působnosti eh, této směrnice o těch eh, terminálech, mobilních službách, informací v reálném čase a webových stránkách a platebních terminálech. Také podporujeme kompromis, který brání tomu, aby se zdvojovala sektorová legislativa a přístupnost by měla být aplikována pouze, když není pokryta v sektorové legislativě, tedy toto kritérium. Ale pokud jsou tu nějaké věci, které nejsou pokryty, tak by měl eh, platit eh, ten nástroj, evropský nástroj pro, o přístupnosti. Ale jsme samozřejmě chceme najít kompromis, eh, který se týká eh, i eh, otázky eh, naležení, zařazení zastavěného prostředí do této směrnice. Je to klíčová část, když pro lidi, kteří se snaží používat dopravní služby. Takže zastavené prostředí by mělo být součástí této směrnice. Je tu několik prvků přílohy. Jedna týkající se požadavku na přístupnost v dopravních službách, lístkových automatech, webech a mobil, mobilních eh, stránkách, webových stránkách. Eh, většinou se lidé zabývají eh, přístupností pouze z hlediska přístupnosti eh, různých platebních eh, terminálů a tak dále, které, eh, ale ty ještě často nejsou pokryty evropskou legislativou. K dopravním službám navrhujeme také, aby zařazení mobilních služeb, včetně mobilních aplikací, bylo součástí, protože jsou nezbytné k poskytování dopravních služeb. A těším se na vaši podporu závěrem chci poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům za jejich stávající spolupráci na tomto eh, stanovisku a doufám, že dospějeme ke kompromisům na výboru eh, TRAN eh, a to včas. Tak, aby vedoucí výbor IMKO mohl zvážit své stanovisko k naší zprávě. To, tolik zatím od paní Sehnalové. A jako koordinátor mohu k tomu dodat, že se budu snažit nějakým způsobem koordinovat, moderovat tuto eh, politickou diskuzi. Děkuji. A slovo má pan Telička. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já na chvíli eh, budu vystupovat za paní Bilbao, kterou eh, omlouvám, poněvadž je momentálně na východním Timoru na pozorovatelské misi Čili mm, toto jsou její eh, stanoviska. Tak především, eh, co je skutečně úkolem? Úkolem je to, aby Evropská unie eh, plnila Mezinárodní konvenci o lidech postižených tělesně. To se bude týkat, nebo bude to možné eh, pouze, pokud Evropská unie eh, k tomu bude postupovat koherentně a konsistentně. Měli bychom eh, se zabránit fragmentaci. Další věc, a s tím jsem měl začít, paní Bilbao oceňuje práci, kterou odvedl pan Taylor, ale přesto je tady několik obtížných eh, problémů, který, které rozdělují stínové zpravodaje. Eh, doufejme, že se podaří najít dohody a, dohodu a možná, že eh, to odložení na později, mm, no, že je to trošku předčasná úvaha. co je důležité říci. Legislativní návrhy to jsou prostě něco, co by mělo doplnit stávající legislativu eh, pro eh, lidi eh, s postiženým na cestách. Paní Bilbao je přesvědčena, že tato směrnice by se měla stávat pouze eh, na ty případy, eh, kdy požadavky na dostupnost eh, nejsou řešeny v žádné jiné legislativě. To je úsilí vyhnout se přesahům a mezerám. Pokud se týče toho zastavěného prostředí, jsou tady v podstatě dvě, dva přístupy a my víme, jaké tyto přístupy jsou paní eh, Bilbao eh, se eh, domnívá, že pokud máme situaci relativně vyváženou, tak možná by bylo vhodné vrátit se k původnímu návrhu, což znamená toto zastavěné prostředí sem sice dát, ale na dobrovolné bázi a možná, že to není, eh, bude, bude tedy postrádat tu potřebnou sílu, no ale eh, zvlášť bychom to mohli. Eh, pokud se týče cestovního ruchu, tak to určitě v žádném případě není proti článku 195, který toto ponechává v rukou členských zemí ale podstatné je, aby eh, eh, to spadalo pod eh, směrnici o službách z roku 2006. A ještě dvě poslední poznámky. Paní Bilbao si přeje, aby tato směrnice nezmutovala v větší zátěž pro malé a střední podniky a startupy. A Jde tedy o to, aby eh, vše, eh, tedy ta zátěž eventuálně byla přiměřená. Z tohoto důvodu je zastánkyní nové podmínky a sice eh, tím, že by se bychom mohli zvážit alternativy, které jsou zdarma a které jsou poskytovány operátory dopravní služeb. A ještě by chtěla připomenout, že eh, ve Spojených státech nebo v Jižní Americe dostupnost eh, produktů a služeb už je realita a skutečně podmínkou, podmínkou vstupu na trh. My skutečně eh, nesmíme si nechat utéct tuto šanci učinit eh, náš trh v tomto směru, mm, jak si, abych tak řekla, atraktivnější. No a já předpokládám, že tím jsem eh, to všechno zvládla. Děkuji. Už nechcete slovo, takže se vracím, obracím na Evropskou komisi. paní Plasencia, aby nám uh, odpověděla nebo reagovala. Dobrá, děkuji. Děkuji za veškeré úsilí o dosažení dohody a tomuto výboru tedy děkuji a chci jen eh, vypíchnout dva body. Pokud jde o to, co tu dnes zaznělo. Za prvé, eh, rovnováha při přípravě návrhu, eh, nazva, tak, aby se zvážila stávající legislativa, aby se doplnilo to, co už je na stole, abychom zabránili překrývání. Za druhé, hlavní smysl návrhu, jimž je eh, aby skutečně vznikla, eh, aby dosáhla eh, přístupnosti. Nejde o alternativy k přístupnosti, ale jde o to, jak dosáhnout přístupnosti eh, uceleným, harmonizovaným způsobem napříč Evropskou unii. To jsou dvě základní myšlenky, o které jsem, jsem si s vámi chtěla podělit. Merci beaucoup. Děkuji. A dávám znovu slovo panu Taylorovi jestli k tomu chcete něco dodat. Velmi rychle. Že já vím, že už přetahujeme. Takže pro nás, pro zelená, pro mnoho lidí, eh, tedy jsme s novými zpravodajmi, tato směrnice by měla být o tom, že rozšíříme dopravní služby a produkty tak, aby všichni lidé je mohli využívat na jednotném trhu. A toto, to, tato ambice tu je. Je to skutečně situace win-win. Zlepšení služeb pro těch pár lidí je zlepší pro všechny, pro mnoho. Budeme na tom dál pracovat. Děkuji za eh, vaše připomínky. Ještě, ještě, to, ještě jsme neskončili. Děkuji. Děkuji, pane Taylor. Takže eh, hlasování nebude zítra? Bude 11. dubna až. A pak už nebude možné to odložit, protože to prostě odklá... do budoucna už to nebude moci takhle odkládat, protože to pak odkládá celou, spožuje celou práci našeho jednání. Takže výjimka, ale nebudu to dělat u jiných uh, otázek timing se musí dodržet, protože jsou tu ještě další komis, další výbory, které čekají e, návrhy stanoviska. Nemůžeme zablokovat celý legislativní proces našeho výboru. A teď budeme pokračovat v naší práci, ale za zavřenými dveřmi. Takže krátká pauza, kdy se přeruší webstreaming a žádám veřejnost, aby opustila sál. Zejména rada. Rada a komise, prosím, opuste sál.